jednání. A nyní můžeme přejít k hlasování. První eh, zpráva paní eh, Hautala. Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie. Eh, takže hlasování je zahájeno. The vote is closed. Hlasování je ukončeno. and it is adopted. Je to schváleno. Děkuji vám. Druhá zpráva, paní Hautala opět, eh, ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které, eh, které nejsou členy EU. Eh, hlasování je zahájeno. The vote is... Zahaj, hlasování je ukončeno a je to schváleno. Dále eh, zpráva pana Valasy, eh, dohoda mezi EU a Liberii o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. A je to schváleno. Then Dále eh, zpráva pana Mato, dohoda EU Mauritánie o partnerství v odvětví rybolovu, eh, rybolovná eh, práva a finanční příspěvek. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno a je to schváleno. Eh, zpráva pana Bonáno, dohoda o spolupráci na civilním eh, globálním družicovém navigačním systému eh, s Koreou. Hlasování je zahájeno. The vote is... Hlasování je ukončeno. A bylo to schváleno. Následuje zpráva pana Tomašiče nové nástroje pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014 až 2020. Hlasování je zahájeno. The vote is closed. Hlasování je ukončeno a je to schváleno. zpráva pana Gigolda, statistika týkající se platební bilance mezinárodního obchodu, eh, službami a přímých zahraničních investic. Takže eh, text jako takový je blok číslo jedna. Eh, pan, Carver, technická poznámka. Mikrofon. Bez mikrofonu. Yeah. Thank you, Madam President. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si všiml, že tam je 24 eh, stránek pozměňovacích návrhů, které byly předloženy loni, ale je to jenom v Němčině. Je to proto, že se bude 23. Eh, června hlasovat eh, ve Spojeném království. A jak je to tedy s jazykem, s angličtinou, jako s jazykem při, v té tady? Bylo mi řečeno, že všechny pozměňovací návrhy byly předloženy minulý týden a že byly přeloženy doloženy, proto nevím, o co vám jde. Jenom eh, možná jste se chtěl vyjádřit eh, k nadcházejícímu referendu ve Spojeném království. A teď tedy pozněvací na 29. A kdo je pro? Eh, bereme to celé. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A dostáváme se k návrhu o komise pro proti. Zdrželi se? Přijato a legislativní usnesení. Jmenovitě hlasujeme a e, hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Přijato. Dále zpráva paní Jotové. Týká eh, se to politiky soudržnosti v hořských regionech Evropského unie. Evropské unie. Nejprve tady máme odstavec 16, dvě části. První část jmenovitě. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Druhá část, zase jmenovité hlasování, zahajuji ho. Končím hlasování. Přijato. E, odstavec 22 původního textu pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále paragraf 46 původního textu ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, Přijato. Dále. Odstavec 53. Původní text zase ve dvou částech. První část pro, proti. Drželi se. Přijato. Druhá část pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. E, odstavec 56. Původní text ve dvou částech. První část pro, proti. Drželi se. Přijato. Druhá část pro, proti zdrželi se, i to bylo přijato. Odstavec 63, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. 68, e, původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, i to bylo přijato a dostáváme se k usnesení jako takovému. Jemenovité hlasování zahajuje. Končím hlasování. Přijato a já vám mnohokrát děkuji a přeji dobrou chuť k obědu. Nyní eh, se dostáváme umožním kolegům, aby eh, odešli a pak přejdeme k vysvětlení hlasování. Prosím vás, abyste si pospíšili a urychleně opustili tento sál. A přeji dobrou chuť.